Strategie pro rozšíření a první vysvětlení máme od pana Prejdy. Mr. Preda. Pan Prejda chce objasnit, jak hlasoval. Mulțumesc, doamna președintă.